Il presidente. Přichází předseda. Allora. Eh, buon pomeriggio a tutti, la seduta è ripresa. Dobré odpoledne všem, všechny vás zde srdečně vítám, pokračujeme v našem zasedání. Zápis ze včerejšího dne je k dispozici, máte k tomu poznámky nikoli, takže tímto je zápis schválen.